Good morning everybody. We will start. Dobré ráno. Začneme. Comenzamos la, la reunión de hoy. Začneme eh, dnešní zasedání. Začínáme bodem 9, sdělení předsedy, předsedkyně týkající se eh, doporučení eh, přijatých koordinátory. Bylo to setkání, při němž eh, jsme rozhodli o mnoha věcech. A přidělili jsme různé zprávy a různé iniciativy. O koordinátoři jejich skupin již vlastní, vlastní skupiny již mají všechny tyto informace o tom, kdo bude zpravodajem, čili e, v rámci těch jednotlivých skupin bude tato informace rozšířena. Přejdeme k následujícímu bodu dnešního programu dne a to je bod 10, e, to je zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2013. Zpravodaj je pan poslanec Tarabidle ten nám eh, vysvětlí, jaký je jeho návrh. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já už při první výměně názorů jsem měl možnost vyjádřit moji naději, že eh, diskuze bude strukturovaná. Je tam mnoho témat. První téma je Evropa 2020, role ženy ve společnosti, s tím, že se soustředíme na zaměstnanost žen a na chudobu a na eh, nejistou situaci jistých žen, starších žen, penzistek, žen, které jsou samotné, vychovávají děti. Eh, další eh, věc se bude týkat násilí proti ženám a následující práva na reprodukci a práva sexuální. Takže nejprve, co se týče strategie 2020, tak vy víte, že jsme si dali velice ambiciozní cíle, abychom měli ekonomiku, která by byla eh, trvalá a inkluzivní a bylo třeba také eh, přistoupit k opatřením ve prospěch žen. Cílem bylo 70 zaměstnanosti do roku 2020. V současné době jsme na 30 čili jsme daleko od našeho cíle. Zpráva, kterou jsem v roce 2010 vypracoval, to je před pěti lety, nebo v roce, v roce 2009, to bylo 52 čili eh, nicméně ta zaměstnanost eh, rostla, i když byly ekonomické potíže. Je jasně třeba, abychom eh, podpořili opatření pro zaměstnanost žen, abychom zmírnili rovnost v odměňování a zajistili transparentnost eh, platů a abychom se vyhnuli vertikální horizontální segregaci. Ta vertikální, to je ten skleněný strop horizontální, eh, to se týká toho, že ženy se rozhodnou, že budou pracovat v podřadnějších eh, pracovních postaveních a tam je třeba změnit mentalitu a kulturu. A třetí bod se soustředuje na mix, to je na ty lidi, kteří eh, neměli šanci eh, například dostat vzdělání, lidi, kteří odmítají někdy vzdělání a kteří se tím pádem neumístí na trhu práce. To je jasné, že to je velice tvrdý ohříšek a tam je třeba klást velký pozor. Chudoba to je druhý aspekt, který se týká strategie 2020. Evropská unie má cílem eh, snížit o 20 milionů eh, lidí eh, sociální exkluzi, co se týče rodin s jedním rodičem, to je realita. 91% těchto rodin je rodina, kde je jenom žena jako jediný člen Eh, je pravda, že ženy prožívají tu nestálou práci mnohem hůř než muži, týká se jich to mnohem více, například i ženy, které jsou na penzi, tak vlastně jsou v situaci chudoby. Zatímco jeden z šesti mužů je v této situaci, pokud jsou to penzisté. Čili eh, tyto ženy se u mnohem eh, mnohem křehčí. Dochází tedy k chudobě, chudobě žen a k chudobě i dětí. To je opravdu výbič v Evropě dneska. Co se týče snížení tedy chudoby, tak je třeba snížit rozdíly v penzích eh, gender pension gap. A dnes je to 39% tento rozdíl a to je hodně, to je hodně na eh, úrovni platu, tedy třetina eh, starých žen nemá vůbec penze v Evropě, čili je třeba členské státy se podívaly na daňovou politiku, aby vzali v úvahu i strukturu rodin a financování a aby nepanalizovali eh, členské státy, tedy ty starší lidi a ženy, které jsou v penzi. Je třeba tedy eh, zahájit strategii, která by byla účinnější, co se týče inkluze. Další eh, otázka se týká skloubení života profesionálního a soukromého. Můžeme být, eh, na to, můžeme být citliví k tomuto tématu. Já se o to zajímám. Někdy naše společnosti jsou tvrdší k ženám, to je historická událost, ale to neznamená, že bychom se nesnažili o to, aby ženy i muži sdílejí společně eh, všechny povinnosti v rámci rodiny. Je třeba, aby tedy komise přistoupila k opatřením, tak jak to bylo podle barcelonských mm, podle barcelonské dohody. Je třeba zaujmout eh, zaujmout taková opatření, která by byla eh, uskutečnitelná. Uh, Druhé opatření to je eh, zavedení otcovské dovolené pro děti. V sedmi členských státech ještě toto se vůbec nenavrhuje. Když se dítě narodí, tak nemají možnost otcové si vzít tuto rodičovskou dovolenou. Například eh, Lucembursko to navrhuje jenom dva dny dovolené. Eh, není třeba zapomenout, když se narodí dítě, tak je třeba se naučit, aby, aby se úkoly kolem narození toho dítěte rozdělovali spravedlivě mezi ženu a mezi muže. Zcela jasně chceme tedy, aby členské státy uznaly tedy větší roli otce v této roli, tedy aby mu dávali možnost této rodičovské dovolené. Je třeba tedy udělat opatření tedy pro rodičovskou dovolenou, aby také otec měl tedy možnost sladit soukromý život s pracovním životem a aby mohl doprovázet toto dítě během jeho dětství, aby se ten úkol rozdělil rovným dílem mezi matku a otce. Mateřská dovolená, to je eh, také to téma eh, sladění privátního a pracovního života. Je třeba stanovit vyváženou mateřskou eh, dovolenou, aby ženám bylo umožněno se začlenit do pracovního trhu. Proč tedy Evropský parlament eh, by se měl o toto zasahovat, měl by spolupracovat více s radou. My víme, že Evropský parlament má trochu vinu v tomto smyslu, že v minulosti já se domlouvám, že je vždycky lepší Eh, dosáhnout co největšího souhlasu a konsensu v rámci parlamentu a teprve potom vyjednávat s radou. A najít potom nějaké eh, řešení, střední cestu. Zatím eh, tato otázka je zablokovaná a snažíme se tedy tuto otázku odblokovat v, nejdřív v parlamentě a potom v jednání s radou. A další kapitola se jedná, v té se jedná o násilí proti ženám. Podle eh, agentury práva žen jedna ze tří žen eh, byla obětí násilí a proto je třeba tento boj zesílit. Proto Evropský parlament musí naléhat na komisi a na členské státy, aby ratifikovali konvenci z Istanbulu a to co nejdřív. Zatím jenom osm zemí toto udělali. Da, eh, Rakousko, Dánsko, Portugalsko, Itálie, Španělsko a Švédsko. Ostatní zemi, země k tomu ještě nepřistoupily. Eh, samozřejmě eh, ještě potom je potřeba přejít od eh, slov k činům, ale první krok je už vůbec podepsat tuto smlouvu a 20 členských států to ještě neudělali. A co se týče boje Evropy, boje proti násilí na ženách, já jsem navrhnul deklaraci, deklaraci, kterou, by, kterou v roce 2010 a 2011 podepsala většina poslanců a proč bychom měli také, měli bychom také věnovat rok eh, násilí proti ženám? Je to totiž, eh, na, je to totiž námět, který zůstal velice dlouho tabu, je potřeba, abychom o tom více informovali a aby všichni věděli, jaké jsou dobré praxe v jednotlivých zemích a jak by se mohlo bojovat proti tomuto, eh, proti této pohromě. Dalším bodem je potom podpoření eh, rámcové směrnice, která eh, hovoří o prevenci násilí. A nakonec bych hovořil o právech na reprodukci, na sexuální práva. Eh, stanovisko musí být prosazeno. Text, který já jsem napsal, je přesně stejný jako před lety jsem napsal. Převzal jsem to z té zprávy v roce 2010. Tehdy tam byl odstavec, který byl věnován tomuto aspektu Eh, byla to velice precizní formulace. Lidé by měli mít eh, přístup tedy k, kontra, k antikoncepci a k přerušení těhotenství. Uh, Eh, byla to konstatace, tato kapitola, tato kapitola byla přijatá eh, pohodlnou většinou 360 hlasů proti, proti 270 a myslím si, že potvrzení tohoto práva je zcela zásadní a eh, parlament současný parlament, který je víceméně pokrokový, by měl tuto, tento aspekt také potvrdit. Tak tak by ta zpráva byla vyčerpaná, já jsem se pohyboval tedy v těch mezích, které mi byly stanoveny. Chtěl jsem jenom ještě upozornit na to, že můžeme ještě něco dodat té zprávě. K tomu slouží právě pozměňovací zprávy. Možná by tam se mohlo něco přidat ke specifickému postavení eh, žen v zemědělství nebo eh, kapitolu o ženách a sportu, případně o ženách a výzkumu protože eh, velmi často ženy mají v tomto oboru potíže. V každém případě, pokud chcete něco dodat k tomuto textu, tak já to rád eh, přijmu. Rád bych nicméně chtěl, aby tento text byl otevřený a zároveň vyvážený, aby odrážel demokracii, která vládne v parlamentu, abychom se také eh, vyhnuli tomu, že eh, bychom z tohoto textu udělali takový vánoční stromeček a navěsili na něj cokoliv. To bych nerad. Takže bych eh, vás poprosil, abyste byli co nejkonkrétnější, abyste respektovali strukturu té zprávy a při vaše případné zprávy byly konkrétní. A to proto, aby ta naše zpráva byla zcela jasná, zcela transparentní a aby nepoškodila obraz náš ani celého parlamentu, aby ten, ta zpráva eh, nebyla přetížená různými odstavci a různými prvky. Text by měl být tedy jasný. Pamatuji si na to, že v roce 2014, to je na začátku tohoto roku, jsme odmítli eh, zprávu o rovnosti mužů a žen, což eh, nebylo zrovna pozitivním signálem. Takže si myslím, že práva mužů a žen stejná si opravdu zaslouží naši pozornost. Pozměňovací e, návrhy budou e, přijímány do 9. prosince, čili myslím, že do 8. musíte tyto pozměňovací návrhy e, předložit a pak to bude všechno dobré, takže jsem mám k dispozici pro diskuzi. Děkuji, pane Tarabelo za tuto zprávu. Je jasné, že v těch eh, dokumentech eh, eh, jsme nemohli zapojit, do těchto dokumentů jsme nemohli zanést úplně všechno, co jsme chtěli. Vy jste nicméně vystihl to podstatné ve své zprávě. Takže nyní otevírám diskuzi. Paní Grandik? Děkuji eh, panu Tarabelovi, což je náš eh, soudruh, a děkuji za práci, kterou vykonal eh, a zabývá se již dlouho problémem rovnosti mužů a žen. A děkuji za tuto zprávu, která je velmi ucelená. Nebudu opakovat tady to, co on zde citoval, a soustředím se hlavně na některé pozměňovací návrhy, které bych eh, ráda předložila. Ráda bych, aby figurovaly v této zprávě. Eh, chci ji jenom doplnit, jinak souhlasím s tou zprávou. To, co je jasné, že eh, lepší vzdělávání v evropském v evropských zemích není neznamená okamžitě lepší zaměstnanost. 60 vystudovaných žen, univerzitně vystudovaných žen v Evropě, eh, jsou ženy, ale eh, přitom 60 žen není zastoupeno eh, ani v zaměstnanosti, ani nejsou odměnovány podle svých studií, čili to je strukturální problém, které, kterým se musíme zabývat Zřejmě eh, to také souvisí s jazykem, který používáme. Tady do toho patří i reklama, média. Podívejme se na jakýkoliv časopis evropský a můžeme si toho všimnout. Na prvních stránkách nejdůležitější zprávy jsou zprávy, eh, které se týkají mužů. I když tam občas se objeví ženy, které pracují v politice, eh, vždycky se objevíme až v druhé linii nebo se objevíme v té sociální oblasti. Čili to je strukturální problém. Potřebujeme eh, zlepšit zaměstnanost a odměňování žen, ale pokud eh, se nebudeme zabývat eh, tím problémem, který prožíváme denně, tak se nic nezmění. Pokud se nám toto bude zdát normální, tak se lepší rovnosti nedosáhne. Je třeba, je třeba se tedy zajímat i tím problémem jazyka, vzdělání, eh, reklamy. Eh, jsem, souhlasím s tím, že je třeba také se zabývat postavením žen ve výzkumu, eh, aby ženy mohly také si zvolit svoji kariéru, aby mohly být například vědkyněmi. My u nás jsme se snažili že nám usnadnit přístup do vědeckého prostředí, proto aby mohli bojovat Eh, s tím s tímto problémem a aby měli přístup k lépe, eh, k lepším pracovním místům, čili vzdělávání, eh, věda, to je velice důležité. Když hovoříme o službách pro ženy, tak je třeba pamatovat i na péči o staré osoby, protože většinou ve všech zprávách se říká, že na evropské úrovni to jsou hlavně ženy, které se starají o staré lidi a starají se tedy o děti a starají se i o staré lidi. A přitom e, postavení žen například ve správních radách e, je nulové. To také musíme zdůraznit. Je třeba, aby ženy měly přístup k politickým pozicím. Hovoří se často o ženách ve sportu, v umění, v hudbě, v kinematografii, tak tady dochází k jasné diskriminaci. Pak je třeba se také zmínit o postižených ženách, které mají obzvlášť těžkou situaci, ta jejich potíž je vlastně dvojita. A souhlasím i s tématem násilí, tak jak o tom bylo zmíněno ve zprávě, je to strukturální problém, protože eh, ze zpráv vyplývá, že eh, lepší vzdělání, mm, lepší vzdělání eh, neznamená, že se sníží násilí. Jako ženy, s ženami je špatně zacházeno ve všech eh, sociálních prostředí. Neznamená to, že se s nimi zachází nejhůř v prostředí, které je nejméně vzdělané. Čili tento problém, tedy vzdělání, vlastně eh, nepřispívá k lepšímu eh, rozdělení práv a k lepšímu postavení žen. Jsou to prostě strukturální problémy a obecně souhlasíme s tou zprávou. Je tady ještě jedna otázka, kterou bychom rádi zdůraznili v té zprávě, a to je potřeba harmonizace legislace eh, o rovnosti žen na evropské úrovni, protože eh, existují ještě evropské země, které se domnívají, že otázka rovnosti eh, mužů a žen a otázka násilí patří jenom do soukromé sféry. Ale my musíme říct té zprávě, že tady je třeba evropská harmonizace eh, na toto téma rovnosti mužů a žen. To je to, co jsem chtěla říct, opakuji, že ještě jednou děkuji panu Tarabelovi a souhlasím s tou zprávou. Děkuji. Děkuji paní Bilbao. Prosím vás, abyste hovořili krátce, protože máme tři body, které dnes na programu musíme prodiskutovat, čili než přejdeme k dalšímu eh, bodu, který budeme projednávat s výborem Libe. Čili vás prosím o stručnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já jménem eh, našeho stínového zpravodaje, naší kolegyně, tedy Maria Gabrieli, která tady není dnes ráno, nemůže tady být, tak eh, a prosila mě proto, abych já poznamenala něco k té zprávě. Především musím poděkovat panu Tarabelovi za tuto eh, zprávu, kterou nám přednesl. A podle nás eh, ta zpráva eh, se zabývá zcela zásadními otázkami, které nás v EPP zajímají ten problém odměňování mezi ženami a muži, aplikace e, směrnice 2006 je také důležitá, ta, ten boj proti stereotypům v genderové politice a na trhu práce. Dále se nám zdá zcela vitální potřeba bojovat proti násilí na ženách. To je také důležité, aby byla ratifikovaná e, smlouva z Istanbulu a Eh, připomíná se tam i eh, do nutnost schody mezi parlamentem a radou o té směrnici, eh, která byla hm, zmíněna ve zprávě pan Tarabila. Zcela správně to zahrnul do své zprávy a v tomto stádiu je ta zpráva velmi vyvážená a odpovídá cílům, které a náš eh, výbor si stanovil. Paní eh, Gabriel by ráda předložila pár pozměňovacích návrhů, aby posílila některé aspekty této zprávy, především pozměňovací zprávy týkající se diversifikace eh, kariérního postupu a opatření pro odstranění segregace na pracovním trhu a podpory ženského podnikání. Rádi bychom také něco předložili k mm, poznámce stereotypů mezi gender, v genderové politice. Další pozměňovací návrh se bude týkat vzdělávání a opatření eh, nezbytné pro eh, sladění veřejného a rodinného života. A děkuji, že pan Tarabela už se tam o tom zmínil. Tato sladění života soukromého a veřejného stýká jak mužů, tak žen. A to je dobře, že to tam pan Tarabela zmínil. Jinak se nám zdá ta zpráva velmi vyvážená a e, stínový zpravodaj paní Gabriel e, vyjadřuje přání. Myslím, že e, se s tím zcela shoduje, s tím, co pan Tarabela vlastně zdůraznil. A vyjadřuje přání, aby pozměňovací eh, návrhy byly rozumné, jak v kvalitě, tak v kvantitě. A eh, zcela podporuji eh, to, co říká pan zpravodaj, že by tato zpráva neměla být takovým tím vánočním stromečkem, na kterém se navěsí kde co. Je tedy třeba, aby pozměňovací návrhy byly, byly stručné, abychom se vyhnuli excesům a aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v loňském roce, a jak to pan Tarabela také připomíná, e, tak, že by naše práce potom ztratila na důvěryhodnosti. E, tak to je vše, co jsem chtěla říct. Paní Gabrieli vám e, děkuje a budeme eh, k dispozici panu Tarabelovi proto, abychom eh, mohli zpracovat k vzájemné spokojenosti všechny pozměňovací eh, návrhy, aby tato zpráva mohla být ve výboru i na plenárce přijata. Doufáme, že tato zpráva vylepší evropskou politiku v prospěch lepší rovnosti mužů a žen a odstranění nerovnosti mezi ženami a mezi muži. Děkuji. Děkuji Pani Vancila. Já bych chtěl, eh, chtěla Markovi pogratulovat eh, a poděkovat za práci, kterou na této zprávě. S řadou bodů souhlasím a myslím, že tady zmiňuje celou řadu důležitých věcí, které nás zajímají všechny. Dovolím si několik z nich vypíchnout, například to, že diskriminace žen nebo jednotlivých pohlaví eh, se odvíjí od jejich postavení na pracovním trhu, kde by měly být rovnováze a to je potřeba analyzovat. Tedy příčiny diskriminace, dopady diskriminace, kdo diskriminuje a kdo je diskriminován. K tomu už určitě byla podobná řada studií a ty ukazují, že to je věc náboru Eh, zaměstnanců a právě tady dochází k znevýhodňování některých skupin obyvatelstva. Dnes dochází k tomu, že muži jsou možná aktivnější mimo rodinu a díky tomu získávají více pozornosti nebo strhávají na sebe více pozornosti na pracovním trhu a dokáže vysvětlit svému zaměstnavateli, jak jsou důležitý a, a ženy eh, se zase více starají o domácnost, ale uh, to je tradiční pohled eh, na věc a měli bychom od toho odhlednout a myslím, že zpravodaj to také dělá. A další věc, kterou říkal pan zpravodaj, kterou já považuji za důležitou, je to, že eh, třeba tady shrnout všechno, nemůžeme tu zprávu příliš eh, přetěžovat a tam tomu, že ještě budou předloženy pozměňovací návrhy, tak potom je potřeba se hlavně postarat o to, aby ten, ta zpráva celkově byla dobře vyvážena. Děkuji vám. Paní Petie má slovo. Děkuji já. Také souhlasím se svými kolegy, kteří říkali, že ta zpráva by měla být eh, vyváženější. Pan Tarabela už eh, sám říkal, že tam nemohl zahrnout všechny ty věci, které tam původně zahrnout chtěl. A já vítám jeho doporučení, abychom znovu nastartovali jednání o směrnici o mateřské dovolené. A potom je potřeba se zabývat také problémem žen ve venkovských oblastech. A dále bych vás chtěl opozornit na něco, co si také myslím, že by se do té zprávy mělo dostat a sice je to otázka neplacené domácí práce, protože mnoho žen, jak dobře víme, které mají rodiny a děti, tráví mnohem více času domácími pracemi a tato práce není uznávaná. A já si myslím, že bychom to měli identifikovat v této zprávě, měli bychom také učinit doporučení s tím, že ženy by se měly pokud možno vracet do zaměstnání po vypršení mateřské dovolené, protože v mnoha případech dochází k porušování tohoto práva. Dále nemůžu souhlasit s bodem 14, který je uveden mezi těmi doporučeními pana Tarabely protože to je věc, která vlastně porušuje práva členských států. A dále chci říct, že potrat eh, nepatří mezi otázky rovnosti pohlaví nebo lidských práv. Myslím si, že právo na život je stejně tak součástí té skupiny lidských práv. A další nevýhodou nebo nedostatkem této zprávy je to, že se úplně pomíjí otázka zdraví žen a mužů, například eh, rychlá eh, diagnóza rakoviny. O, o tom už jsme tady několikrát hovořili. Myslím, že eh, zaměstnanci by měli mít právo využít jeden den v týdnu na to, aby navštívili lékaře a nechali si udělat potřebná vyšetření. Lidé, kteří pracují každý den, nemají dostatek času na své rodině, na to, aby chodili po doktorech a aby si odpočinuli. A kromě toho všeho, co už jsme tady slyšeli, bych ještě chtěla předložit pozměňovací návrhy a doufám, že výsledkem potom bude zpráva, která bude uspokojivá pro nás, pro všechny. Děkuji vám, paní Petia. Paní Bastian, pan Bastian. Děkuji. Dobrý den. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, bych eh, chtěl omluvit svého kolegu, pana Taso, který tady dnes eh, být nemohl, ale který má na starosti tuto zprávu ve skupině zelených. Já bych chtěl nejprve poděkovat panu Tarabelovi. Myslím si, že ta struktura celého dokumentu je úžasná, protože se to potom velmi dobře sleduje a chápe. My jsme rádi, že jsou tady uvedeny sexuální a reproduktivní práva. Stejně tak jsme rádi, že jsou tady zmíněna, zmíněna manažská, mateřská dovolená a ženy v manažerských pozicích. To jsou všechno věci, které jsou pro nás důležité. A byli bychom rádi, kdyby ty členské státy, které to ještě neučinili, ratifikovaly eh, Istanbulskou úmluvu. Předložíme také pozměňovací návrhy, kterými budeme chtít zdůraznit některé konkrétní body. A Potom mm, bychom chtěli zdůraznit také dopady těch úsporných opatření na ženy, škrty ve zdravotnictví, privatizace veřejných služeb, zejména péče o seniory. Ve Španělsku například eh, to mělo velký negativní dopad a vychází najevo, že ženy jsou tím mnohem více znevýhodněny než muži. A Dále bychom chtěli požádat Evropskou unii, aby do strategie 2020 byl zahrnut genderový pilíř, tak aby se konečně podařila vyřešit ta otázka nerovného odměňování žen a mužů. A dále je pro nás důležité, aby genderová perspektiva se promítla také do hospodářských politik Evropské unie. Například do předělování strukturálních fondů. A to, co bylo řečeno o chudobě, to je pro nás také eh, zásadní. Měli bychom se zabývat také rozdíly v důchodech mezi ženami a muži. Také jsme rádi, že i fiskální politika je tady uvedena jako důležitý aspekt rovnosti pohlaví. A dále bychom se měli podívat na také sociální zabezpečení. A proto si myslím, že bychom měli požádat eh, komisi, aby se dále zabývala předkládání, no, tím, že by zvážila přiložení návrhu pro boj proti násilí, eh, domácímu násilí zejména. Vím, že musíme udržet tu zprávu v rozumné míře a proto předložíme velmi stručné pozměňovací návrhy, abychom nenarušili příliš její strukturu. Děkuji, pane Sebastiane, paní Hed má slovo. Už tady zaznělo velice mnoho eh, výstižných slov a já bych ještě chtěla poděkovat panu Tarabelovi za skvělý dokument. My bychom tam toho rádi eh, chtěli víc, nicméně si myslím, že dokument má dobrou strukturu a opravdu bych chtěla zdůraznit, že je důležité, abychom se neocitli, abychom se nedostali do stejné situace jako v minulém legislativním období, pokud jde o tyto eh, důležité otázky. My bychom měli prosazovat rovnost mezi muži a ženami. Musíme se zastávat práv žen a práv na jejich vlastní tělo. Takže já opravdu doufám, že ten dokument bude vyvážený a že ho do, budeme moci prosadit na plénu. Děkuji. Děkuji, paní Het. A na konec celé eh, debaty bych dala slovo panu Tarabelovi, který by to měl sednout. Děkuji. Pardon. Pardon. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří v této diskusi vystoupili za jejich eh, příspěvky. Děkuji paní Fecie. I ta měla velmi zajímavé podněty, například ta prevence a včasné odhalování některých onemocnění. My také jsme členové výboru pro zemědělství, tam vedle sebe sedíme nejsme tady jenom na tom, kolegové, jenom v tomto výboru. Chci vás všechny ujistit do své dobré vůli, eh, že eh, se počkám na eh, ty předložené pozměňovací návrhy a pokusím se připravit konstruktivní kompromisy tak, aby ta zpráva, která bude předložena, vyhověla co nejvíce přítomných a aby také jasně nastínila další směřování. Chci ještě upozornit, že můj asistent Mari Lamo, na kterou se můžete obracet, protože ten má na starosti tuto zprávu, a já bych tedy měl poděkovat, nebo mu předat to, to poděkování, které zaznělo na mou adresu. Děkuji vám, eh, pane Tarabelo. Teď máme asi 10 minut. Eh, využiji to k tomu, abych řekla, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, bylo řečeno, je 10 prosince a teď bychom měli eh, diskutovat o zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. Tam se zpravodajky paní Koněvy, jestli bychom to mohli vyřídit během pěti a deseti minut. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Nehlášená práce je něco, co má obrovský dopad na ženy, protože eh, jde o práci v domácnosti. Eh, výbor pro zaměstnanost a sociální věci již k tomu předložil eh, návrh zprávy, pan Perický je tam zpravodajem a podle mě v té zprávě je obsažen velmi dobrý přístup. Co je důležité, je uvědomit si, že bychom měli jít trochu dále než komise ve svém původním návrhu. Neměli bychom se omezovat pouze na to, že bychom popsali eh, situaci a potom řekli, že se budeme zabývat prevencí, ale měli bychom se podívat také na možnost, eh, že bychom mohli motivovat lidi z přesu, k přesunu z té šedé do té reálné ekonomiky. A můj eh, první návrh říká, že vzhledem k tomu, že ženy jsou tím postiženy mnohem více, když pracují v domácnosti, když eh, pečují o seniory nebo když hlídají děti, tak je důležité, aby eh, se to porovnávalo stát od státu, abychom měli údaje ze všech členských států a potom mohli porovnávat, do jaké míře je tady uplatňována nehlášená práce. Potom u řady dalších pozměňovacích návrhů navrhuji aby mm, Institut pro rovnost pohlaví v Evropské unii se zapojil do práce této platformy protože nám jde hlavně o to, jak přijít strategii, která by mohla na pomoci přesunu těchto eh, na černo zaměstnaných žen do skutečné ekonomiky. Nehlášená práce teď je vlastně kolikrát pravidlem pro velký počet žen. Kolikrát je to jediný způsob, jakým eh, se vůbec eh, mohou uživit eh, a jakým, jak mohou uživit své děti. A proto bychom všechny tyto aspekty měli mít na paměti a uvědomit si, že ty dopady v této oblasti jsou obrovské. A je tedy potřeba se zabývat dopady na ženy, které tuto práci provádějí, zejména eh, je to práce v domácnosti, péče o seniory, o děti. To má také například vliv na sociální zabezpečení. Pozměňovací návrh číslo 6 je v tomto smyslu asi nejdůležitější, protože se tam navrhuje, aby platforma přejala jasnou definici toho, co to je nehlášená práce. Ta definice, se kterou teď musíme pracovat, pochází z roku 98 a jestli eh, má ta naše práce být eh, účinná, tak eh, bychom se měli zabývat novou definicí. Hlavně potřebujeme definici, která pokryje všechny aspekty toho jevu, tak jak se v dnešní době vyskytuje. A také bychom se měli zabývat otázkou sankcí, které aplikují členské státy v boji proti nehlášené práci. Někteří zaměstnavatele například nahlásí eh, to, že někoho zaměstnávají, ale potom nepřiznávají tu skutečně odvedenou pracovní dobu, čímž eh, mohou také mást o, nebo lhát o rozsahu této práce, což znamená, že máme-li tento problém řešit, tak bychom si v první řadě měli zjistit přesnější údaje. Potom pozměňovací návrhy 8 a 10 hovoří o tom, že je potřeba genderový mainstreaming, A také bychom si měli vědomit, že eh, se to může lišit eh, v případě žena mužů, eh, tato nehlášená práce, protože ženy kolikrát pracují méně hodin, takový jejich pracovní poměr trvá delší dobu a neumožňuje úplnou ekonomickou nezávislost, zatímco u mužů je to naopak. A proto chci ještě jednou zopakovat, že bychom si hlavně měli zjistit eh, údaje a, statistiky, a statistiky o rozsahu eh, takto nehlášené práce. Pokud chceme posílit zaměstnanost a pokud chceme také zajistit, aby byla dodržována práva žen, tak bychom měli hlavně zajistit eh, důstojnost a bezpečnost eh, těchto pracovníků. Děkuji vám, eh, paní Koněva. Eh, eh, budeme to muset tady přerušit, protože právě dorazili naši kolegové z výboru Libe. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. prosince, jako to bylo u té předchozí zprávy. A teď, eh, až eh, teď se tedy budeme zabývat eh, tím naším společným zasedáním výborem Libe a poté, až to skončí, tak se můžeme vrátit k tomuto bodu, stejně jakož i k bodům 12 a 13, pokud nám zbyde čas, pokud ne, tak je potřeba pouze zopakovat, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. prosince.